Is that that's on? now. Yeah. If colleagues could take their seat. Kolegové, prosím, abyste zaujali místa, abychom mohli za chviličku začít. Děkuji vám. <clears throat> There's only three colleagues back, apart from me, from the last panel. Two, three, no, four, yeah. five. Ah, that's more than I thought, yeah. Seven. Eight, nine, ah, eleven. Oh, that many. Ah, okay, yeah. So welcome, colleagues. I... Vítám vás, kolegové. Budu předsedat toho, tomuto zasedání, údajně proto, že jsem členem, který je z europoslanců v tomto výboru nejdále. Všechny vás vítám, i ty, kteří se nám vracejí, i nové členy. Vítám vás na této schůzi. Naším úkolem na tomto zasedání je prostě ustavit výbor a zvolit byro, které se stává z předsedy a čtyř místo předsedů na základě pravidla 213 jednacího řádu. Jednací řád jistě všichni znáte. Je to velmi dobře sepsané, doporučuji, abyste si to všichni přečetli a seznámili se s tím. Pořadí vole bude takové, že nejprve se volí předseda a jakmile budeme mít nového předsedu, já mu předsednictví předám a ten potom bude řídit zbývající část zasedání při které budou zvoleni čtyři místopředsedové. Mým prvním úkolem je oznámit, že některé skupiny již uvedly, že někteří z jejich řádných členů tady nemohou být a dali nám jména náhradníků. Pan Pizarro tady bude místo pana Bradforda za SAD, pana Ryson nahrazuje paní Tomašekovou z EKR a paní Hasenkamp nahradí pana Ferreru za GUE. Možná jsou tady ještě další náhradníci, prosím. Ano, já bych ráda oznámila, že skupina socialistů má nového náhradníka. E, řádným členem je pan Bartolo, nemůže přijít a nahrazuje ho Nikolas González Casades. Pan Casades nahradí řádného člena výboru Bartolo, takže teď už máme vlastně dva náhradníky. Děkuji. Máme ještě někoho? Nějakého dalšího náhradníka, které bychom měli oznámit za některou politickou skupinu? Hlásíte se tam někdo? Um, Richard, so... Richarde, June Mamery nahrazuje Diane Dodds, ano? Je to v pořádku? June sedí po mé levici. To je za nezařazené, spíše než za frakci. Je to po dohodě s paní Dodds? Dobře. Pokud nejsou žádní další náhradníci, mým dalším úkolem je prověřit, že jsme usnášení schopní? Je zřejmé, že ano, protože potřebujeme pouze čtvrtinu členů výboru, což je sedm, takže jsme usnášení schopní a můžeme postoupit dál. Žádám tedy o nominace na funkci předsedy. Ano, pane předsedo, skupina Renew Europe navrhuje pana Krise Davise na předsednictví výboru pro rybolov. Merci beaucoup. Děkuji. Máme tady ještě další kandidatury. No Pokud nemáme, musím se zeptat kandidáta, jestli souhlasí s nominací. Děkuji, pane předsedo. Ano, rád přijímám nominaci. Děkuji. Protože máme jenom jednoho kandidáta, máme možnost zvolit ho aklamací, pokud jedna pětina členů výboru, to znamená šest členů, nebude mít něco proti a bude požadovat tajné hlasování. Pokud nikdo nepožaduje tajné hlasování, mohu prohlásit, že Chris Davis je zvoleným předsedou výboru. A prosím ho, aby přišel sem dopředu. Thank you. I enjoyed my time. Děkuji, velice rád jsem předsedal, co by úřadující předseda vašeho výboru. Mnohokrát děkuji za vzorné chování. Uh, Dobře, kolegové. Nejmenší výbor v největším sále. To je naposledy, co vidíme takovýto prostor v našem výboru. Já vím, že tady máme spoustu nových členů. Pro ty nové bych měl říct, že toto je vedoucí našeho sekretariátu. Myslím, že to je celkem velký tým. Je důležité vědět, kdo vlastně zajišťuje na každodenním pořádku, že tento výbor funguje. Máme 17 nových členů z těch 28. A chtěla jsem říct velmi krátce, že vím, že v posledních letech tento výbor odvedl skvělou práci, pomohl posílit udržitelnost populací v celé řadě moří. Pořád nás ještě čeká hodně práce. A doufám, že v příštích letech budeme schopni spolupracovat abychom zajistili ryby pro budoucnost a také eh, ziskový a rostoucí eh, rybářský sektor v Evropě. Těším se na spolupráci s vámi. A nyní bych přešel k dalšímu bodu, což je volba prvního místo předsedy. Máme tady nějaké nominace? Děkuji. Za ELS chci navrhnout pana Van Dálena jako prvního místo předsedu. Petr Van Dálen. Petr Van Dalen. Souhlasíte s nominací, pane Van Dalen? Ano, pane předsedo, souhlasím. Máme ještě jiné nominace? V tom případě aklamací jste zvolen. Zřejmě bych měl říct, protože teď máme muže, co by předsedu i prvního místo předsedu, že je potřeba, abychom zajistili také rozmanitost a doufám, že se to projeví v příštích nominacích. Máme tady nominaci na druhého místo předsedu. Děkuji, skupina Renew Europe. Má to potěšení představit kandidaturu Soren Kado. Do you consent to the nomination? Souhlasíte s nominací? Ano, pane předsedo, děkuji. Souhlasím. A máme ještě jiné nominace na druhého místo předsedu? potom opět aklamací. You are elected. Jste zvolen. Děkuji a žádám o nominace na místo třetího místo předsedy. Máme nominace? Prosím. Já jsem v první řadě chtěla poblahopřát vám, pane předsedo, k postu předsedy a také sděli, sdělení pro britský národ. Máme velice rádi Brity a přejeme si je v Evropě. Takže pozitivní eh, je tady, že jsme zvolili Brita do vedení tohoto výboru. A chtěla jsem říci, že my, socialisté, představujeme kandidáta eh, na třetího místopředsedu, paní Giuseppe Serendino. To je náš kandidát. Děkuji, paní Aguilera. Ano, jsem Brit. Jsem Brit, který rozhodně věří v Evropskou unii a rozhodně má v úmyslu povzbudit naši zemi, aby zůstala v Evropské unii a neodcházela 31. října. So we have received a nomination for the position. Takže jsme dostali nominaci na místo třetího místo předsedy. Souhlasíte s nominací? Ano. Máme ji ještě další nominace? Dobře, děkuji. Aklamací jste zvolen. You are elected. Where are you from in Croatia? I'm from From it's a long way from the coast. Opět připomínám, že potřebujeme genderovou vyváženost a máme tady místo čtvrtého místo předsedy. Máme nějaké nominace? Ano, drazí kolegové, mám to potěšení a čest představit vám kandidaturu paní Rozany Konte, která nad rámec svých kvalit eh, dodá také eh, ženskou reprezentativitu, čili zastoupení žen do tohoto výboru. Thank you. Mrs. Conte, do you... Děkuji, paní Conte. Přijímáte nominaci? Ano, přijímám, děkuji. Děkuji. Máme ještě jiné nominace? Pan Miyamoto? Za ELS chci navrhnout paní Claudio Montiara jako čtvrté místo předsedkyně. Vy souhlasíte s nominací? Ano, souhlasím, děkuji. Dobře, takže to bude soutěž. Budeme hlasovat tajným hlasováním. Potřebujete hlasovací karty. Potřebujeme nějaké vysvětlení k tomu, jak fungují hlasovací zařízení? Já už jsem rozhodně dlouho žádné zařízení nepoužil, že to pět let. Right. So I understand to, um, um, to vote, you press either... Takže buď zmáčknete zelené tlačítko pro paní Conte, anebo červené pro paní Montero. Takže zelené tlačítko paní Conte, červené paní Monteru. The vote is open. A hlasujeme, prosím. Has everyone voted? Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A výsledek je takový, že paní Monteru zvítězila v těchto volbách.